Je to konec konců země, která je na cestě plnohodnotné demokracii. My musíme pomoci. Děkuji vám. Děkuji kom- komisaři Levandovskému. Obdrželi jsme šest návrhů usnesení. Nyní na závěr rozpravy. Rozpravu tímto ukončuji a hlasovat se bude i hned neprodleně po ukončení rozpravy. Paní Muniz Jorkvíza se chce vyjádřit ke... Má technickou poznámku, takže prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Usnesení o Rusku se odkazuje Není to eh, kontroverzní modifikace v 18. paragrafu se říká calls to implement EU eh, foreign affairs conclusions a my jsme chtěli nahradit implement slovem adopt. Čili by tam místo bylo adopt. Doufám, že s tím nebudou žádné problémy. Ale když tady není žádný odstavec 18. Paní kolegyně Ojuland. Eh, otázka k jednacímu řádu. Možná, že se to ztratilo v překladu. Já jsem poslouchala estonštinu, ale vůbec jsem neslyšela, co kolegyně říkala. Můžete to prosím zopakovat? Paní kolegyně Ojuland, pakliže jsem to správně pochopil, paní kolegyně Muniz Urgiza by si přála v čísle 18, které jsem teď našel, i když v německé verzi, eh, eh, dát slovo adopt. V Němčině je žádá radu, aby provedla závěry Rady EU pro zahraniční věci o lidských právech v Rusku. Čili aby provedla, je to v Němčině. Možná, že to je pouze chyba, která se vyskytuje v anglickém znění, v anglické verzi. Paní kolegyně Muniz, stačí vám to slovo německé tedy umzecn, uskutečnění nebo provedení? Ano, to je německá verze a v angličtině by to bylo správné. Tady je ten rozdíl mezi implement, to znamená execute, a to bychom chtěli nahradit slovem adopt. To adopt the conclusions místo to implement the conclusion Rady EU pro zahraniční záležitosti. V anglické verzi, pak, když jsem to správně pochopil, se jedná o závěry rady, které by měly být adopted a ne implemented. Jsou nějaké námitky proti tomu? Nevidím žádné. V tom případě Potom budeme ještě hlasovat o odstavci 18, ale nejprve ho, o, o, hlasujeme o osmičce původního textu pro, proti, zdržel se, přijato. E, jedenáctka původního textu ve třech částech, první část pro, proti, zdržel se, přijato, třetí část pro. Já jsem se už ptal na druhou část. Ptal jsem se na první, na druhou část, teď se ptám na třetí část. Kdo je pro třetí část? Proti? Zdržel se? Přijato. Odstavec 18, tak jak to přednesla kolegyně, pro, proti, zdržel se, přijato. E, Ječko, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. A potom usnesení, eh, v celé usnesení to pozměněné, kdo je pro, proti, zdržel se, jednomyslně přijato. A nyní hlasujeme o šesti usneseních k Azerbajdžánu týkající se případu Ilgara Mamadova. Ehm, zaobíráme se návrhem usnesení šesti politických skupin, které má nahradit těch šest. Pozměňovací návrh jedna, kdo je pro, proti, zdržel se, Přijato. Usnesení eh, takto pozměněné, kdo pro, proti, zdržel se, jeden hlas proti, ale přijato. A nyní budeme hlasovat o šesti návrzích usnesení k situaci rohingijských muslimů a budeme Eh, hlasovat o návrhu usnesení šesti politických skupin, které má nahradit těch šest původních verzí, původních návrhů. Kdo je pro šestnáctku proti? Zdržel se? Přijato. Eh, eh, pozměňovací návrh 1, pozměňovací návrh 16 pro, proti, zdržel se přijato a potom usnesení jako takové Eh, v elektronickém hlasování zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Prosím, teprve po uzavření hlasování vytáhněte hlasovací kartičky. Ukončuji hlasování. Eh, přijato s jedním hlasem proti. Milé kolegyně, milí kolegové, zápis naší schůze bude parlamentu eh, předložen ke schválení na příštím zasedání, pakliže nebudou žádné námitky dnes přijaté usnesení, budou schválena, pakliže proti ním nebudou vznět námitky, takové námitky nevidím, bude to tedy předáno odpovídajícím gremím. Eh, zasedací období Evropského parlamentu je to přerušeno.